Os Elnök. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zápis včerejšího zasedání je k dispozici jsou eh, k němu nějaké připomínky, pokud jde hlavně o zápis posledního zasedání. Pakliže nikoli, považujme jej za přijatý. Další bod na pořadu jednání jsou rozpravy o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu podle článku 122 jednacího řádu. Jako první nás čeká situace v Žibucku. Dávám slovo panu Tenokovi. Máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Jako eh, jeden z mála poslanců, kdo byli v Džibutsku, eh, mohu kolegům říci, že tato země nám má mnoho co nabídnout. Je tam úžasná kombinace francouzské a somalské kuchyně a kultury na pobřeží Červené a Rudého moře. Nicméně z vládního hlediska tam je mnoho nedostatků. Vedení Čibucka často utiskuje základní svobody a občanskou společnost, jakož i své politické oponenty. Ve své roli jako zpravodaj pro východní Afriku, pro Afriku,